Mes chers collègues, bonjour. Milí kolegové, dobrý den. Eh, dobrý vám, den vám všem. Eh, vypadáte dneska trochu vynervovaně. Takže pořádek je potřeba ustanovit tak, jak se máte. Dobře, skvěle. Takže sdělení předsednictva a rozhodnutí koordinátorů. Vážení kolegové, jak víte, po letní pauze já vám oznámím následující. A najdete ta rozhodnutí eh, koordinátorů eh, kteří rozhodli na schůzi včera. Dostali jste ty kopie, máte všechny. A pokud nemáte k tomu žádné připomínky, tak před půl jednou tak ta rozhodnutí budou moci být přijatá. Takže do půl jedné máte možnost k tomu podat připomínky. Ostatně, co se týče důležitého bodu našeho výboru, balíček mobility, já vám oznamuji, vážení kolegové, že po té letní pauze plenárka odmítla návrhy výboru, hlavně o sociálním paktu, mobilitě a, a poslala to zpět do našeho výboru, abychom eh, to přeskoumali. Tyto tři návrhy jsou nicméně velice důležité. Především pro eh, oddělení, od, třeba pro sektor mezinárodní dopravy, ale také pro eh, pracovní podmínky všech řidičů. Takže Týkají se velmi důležitých otázek, jako například eh, přeměstňování eh, pracovníků, řidičů, jejich pracovní doba, stejně tak jako eh, trhu se týkají a přepravy. Ti tři zpravodajci, Van de Kop, Ertu a, a paní Kinonen, ti tři zpravodajové, byli pověřeni naší naším výborem, aby prostudovali eh, postup, který bychom měli přijmout těmito, eh, k těmto třem otázkám. A po krátké diskuzi eh, těch zpravodajců, zpravodajů včera, <clears throat> jsme měli hlubší diskuzi a přišla okamžik, kdy oni předloží opět ty, tento dosie našemu výboru. Dobře, souhlasíte? Ano. A nyní eh, přijdeme k tomu, na co všichni čekáte, a to je hlasování. Takže já se podívám, jestli máme zde eh, dosti poslanců pro to, abychom mohli hlasovat, protože někteří zde nejsou, takže ověřujeme. Takže já otevírám hlasování, každý máte svoji kartu. Takže Prosím, jenom pohodlně. Dnes eh, necestujeme autobusem, ale vlakem, takže prosím vás, zasuňte svoje hlasovací karty. Takže dnes máme čtyři lidi navíc, kteří budou hlasovat, ano. Takže začneme. Takže buďte eh, opatrný dnes budeme hlasovat. Takže začínáme. A to zpráva paní Gesine Meissner. A ta se týká e, směrnice o přístavním zařízení pro příjem odpadu vykládaného z lodí. A začneme tedy. E, kdo je pro? 85. E, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Není to úplně jasné, takže hlasujeme. Otevírám hlasování, zahajuji. Ano. EPP, je tam jeden navíc. Jeden hlasuje navíc. Tak nyní je to správně. Takže vy, pane Kune, se obětujete dobře. Je milý to, pane Kune, pro vás. Takže hlasujeme. Takže zamítnuto. E, pozměňovací návrh 86. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. A peš 9. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. A 5. Pozměňovací návrh. Kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, přijato. 21. E, A vy chcete to ověřit? Dobře. Takže znova, pozměňovací návrh 5, otevíráme hlasování. EPP zase je vás jeden navíc. Pane Kune, vy jste hlasoval? Ne. Je někdo, kdo se připojil? Dohodněte se, prosím. Já nemůžu vůbec eh, to hlasování otevřít, když nejste v pořádku. Dobře, teď to je dobře. Takže pozměňovací návrh 5, Přijato. NV21, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. RP 10, eh, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Přijato. Kompromisní návrh 7, kdo je pro? Kdo je proti? Eh, zdržel se? Přijato. Eh, 70, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Není to úplně jasné, takže znova budeme hlasovat. Takže uzavírám hlasování. Odmítnuto. 98. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 99, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Přijato. 10, pozměňovací návrh. Chcete to ověřit znova? Dobře. Takže opět hlasujeme 99. Takže konec hlasování 99, kdo je přijato, věřte mi, přijato. Takže pozměňovací návrh 10 pro, proti, zdržel se, Zamítnuto. 100, eh, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, přijato. Tež 13, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, přijato. A teď jsou dvě stejná eh, pozměňovací návrhy, 6 a 23. Chcete to ověřit? Takže peš 13 a chcete to znovu ověřit, dobře, peš 13 takže hlasujeme. Konec hlasování. Takže peš 13. Přijato, vy mi ani nevěříte, ale je to přijato. Takže dvě další pozměňovací návrhy, 623, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, přijato. Návrh 7, kdo je pro, kdo je proti, Zdržel se? Odmítnuto. NV24, kde pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Ústní pozměňovací návrh? Dobře, paní Hartner. Eh, okay. Eh, ano, eh, já bych chtěla hovořit o té definici. Tady je řečeno, že jde o loď 2,5 metrů až 20 metrů bez ohledu na e, záměr dopravy e, nebo zda se jedná o volnočasové využití. E, já si myslím, že to je správná definice tohoto typu plavidla, proto bychom to tam měli vložit. Oral. Kdo je proti tomuto návrhu? Nikdo? Takže budeme hlasovat. Kdo je pro? Kde proti? Zdržel se? Přijato. Chcete to ověřit? Dobře. Takže opět se hlasuje pozměňovací návrh ústní paní Majznerové. Hlasujeme. Konec hlasování. Přijato. Promiňte. A nyní 113. Jdeme rovnou, eh, kdo je pro, kdo je proti. Přijato. Chcete to opět ověřit? Dobře. Takže zahajuji hlasování. Konec hlasování. EPP opět jeden navíc. Tak, teď je to dobré. Konec hlasování. Přijato. Přijato. Vy mě opravdu nevěříte, ale ověřili jsme to přijato. A věřte mi. A <laughs> takže při na, e, návrh 8, kde pro, proti, 9, kde pro, proti, zamítnuto. 94, kdo je pro, kdo je proti, Zdržel se? Přijato. 106. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Přijato. Kompromisní návrh. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 113. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Zamítnuto. 114. Kdo je pro? Proti? zdržel se, zamítnuto. 115 pro, proti, zdržel se. Není to jasné, takže budeme hlasovat elektronicky 115. Takže 115, končím hlasování. Přijato. 117, kdo je pro? Kdo je proti? Se zdržel? Odmítnuto. Kompromisní návrh 2, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Sto dvacet tři, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Odmítnuto. A vy dvacet 28 jde pro, proti. Chcete to ověřit? Ne, 123 chcete, dobře, takže hlasujeme o 123. Konec hlasování. Odmítnuto. NV 28, kde pro, kde proti, držel se, přijato. Kompromisní návrh 3, pro, proti, držel se, přijato. Envy 29. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželo se přijato. A ty jsou stejná. 147, 148, 149. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Envy 20 Kdo je Pro? Proti? Zdrželi se? Není to jasné, ověříme. Zahajuje hlasování NV20. E, končím hlasování. Zamítnuto. Ale pane Van den Helen, co je dneska? Co se děje dnes dopoledne? 97 e, pro, Bylo by dobré, a kdybyste eh, se nebavili se sousedy při hlasování 97, kde pro, kde proti. Přijato. Děkuji paní Grapini, že mě podporujete. 86, promiňte. Ne, o ne. NV21, kde je pro, proti, zdržel se, přijato. A nyní přejdeme rovnou k třem blokování 112, 149. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Envis 31. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Zamítnuto 31, 32 a 150, to všechno je zamítnuto. Dále máme NV35, 177, 151, budeme hlasovat. To tři pozměňovací návody, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Eh, zamítnuto. Dobře, chcete to ověřit? Tak to ověříme, žádný problém, máme čas. Takže končím hlasování. Eh, víte co? Víte co? Zdá se, že to je zamítnuto. Takže dál. Kompromisní návrh 4. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Přijato. 153. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Přijato. Tež 17, kde pro, kde proti, zdržel se, přijato. 169, kde pro, kde proti, přijato, zamítnuto, ty dvě stejné, 172, 173, kdo je pro, proti, zdržel se, je to zamítnuto. 178, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, Přijato. Chcete to ověřit? 178. Takže hlasujeme. Přijato. A věřte mi, to je jak u pojišťovny. 179, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, přijato. NV 36, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, přijato. Kompromisní návrh 5, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. NV 37, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Envy 38, kde je pro, kde je proti, zdržel se, přijato. Takže přejdeme k různým hlasování 188 až 197, to jsou stejná, to jsou stejná eh, hlasování, kdo je pro, kdo je proti, kdo je proti, kdo se zdržel tak to uvěříme, protože já jsem to nepochopila, takže znova. To jsou ty eh, stejné, stej, to je to stejné hlasování. Takže pozor, já to končím hlasování. Přijato. Takže pokračujeme. 231, kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Přijato. 208, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Zamítnuto. Dvěstě třicet dva, kdo je pro, kdo je proti? Zdržel se? Eh, socialisté už nevohlasují. 232. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. A nyní návrh, počkejte, který to bude. 209. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Eh, odmítnuto. Tak půjdeme rovnou k Envy 41, kde pro, proti, Zdržel se, přijato. Peš 23, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 233, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. A teď jsou dvě stejné, 234, 235, pro, ale proti, držel se, přijato. 236, kdo je pro, proti, držel se, přijato. A ty dvě stejné návrhy, 237, pež 25, kdo je pro, kdo je proti, se zdržel, přijato. 238, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 239, je pro, proti, zdržel se, přijato. 240, je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 241, pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 200, 241 budeme eh, ověřovat, hlasujeme. Končím hlasování. 241 zamítnuto. 242 pro, proti, zdržel se, přijato. Andy 42, kdo je pro, kdo je proti, z, přijato. A ty jsou tři stejné, 43, 44, 45, tři stejné návrhy, kdo je pro, kdo je proti, a promiňte, to už jsme vlastně, já jsem nedala pozor, to už jsme hlasovali. Takže rovnou 240, 243, ne, ne, ne, promiňte, a to jsme taky už přijali, takže 245, eh, paní Adnut, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, eh, zamítnuto, kompromisní návrh 6, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Uh, Michele, mluvíte příliš hlasitě. Dvěstě padesát dva, kde pro, kde proti, zdržel se, zamítnuto. NV 49, kde pro, proti, zdržel se, přijato. 253 pro, kdo je proti, zdržel se, přijato. 255, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 256, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, zamítnuto. 256, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Chcete ověřovat? 256, dobře, hlasujeme. Končím hlasování. 256. Přijato. A teď jsou dvě stejné pozměňovací návrhy. A to je NV50 a 27, bude pro, proti, přijat, přijato. A potom další dvě stejné, 257, 258, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 259 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Co se děje? Vy hlasujete proti vašemu návrhu? Vy jste jak pan Van de Kop, dobře. Máte stejnou techniku, dobře. Takže jdeme dál. 260, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto 261. Pro? Proti? zdržel se, přijato. 262 pro, proti, zdržel se, přijato. Zase stejná e, pozměňovací návrhy 60, 263, 264 a 265 tři. Takže o všech třech budeme hlasovat, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se. Není to úplně jasné, ověřujeme. Otevírám hlasování. Všechny tři pozměňovací návrhy. Hlasujeme. Končím hlasování. Přijato. 266. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 267 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Ne, dobře, ověřujeme 267, zahajuje hlasování. Končím hlasování. 267 zavr- zamítnuto. 268 kde pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. A potom je několik stejných návrhů NV1, 52, 53, 54 a 17. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Ne? Dobře. Ověřujeme. Mm, je to přijato, ne? Takže hlasujeme. Končím hlasování. Pane Van de Kope, je to přijato. Takže peš 27. Kdo je pro, kdo je proti? Kdo se zdržel, přijato. Pak jsou tři stejné návrhy a ty jsou až do n 57. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 267, kde pro, kde proti, přijato. 28, kde pro, kde proti, kdo se zdržel, přijato. Peš 29, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, přijato. Peš 1, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Pak tři stejné návrhy až, do NV, až k tomu NV2. Kdo pro, proti? Kdo se zdržel? E, zamítnuto. NV3. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Přem pozměňovací návrh 32. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Chcete to ověřit? 32. Dobře, hlasujeme. Končím hlasování. Dobře, děkuji. Čili je to, je to v pořádku. Teďka při mě přijato. Při mě návrh jedna. Pro, proti, zdrželi se, přijato. 33, kdo je pro? Proti? Zdržel se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 2. Kdo je proti? Kdo je pro? Zdržel se, přijato. 34, kdo je pro? Bude proti? Zdržel se? Zamítnuto. NV4 pro, proti, zdržel se, přijato. NV5 bude pro, proti, zdržel se, přijato. Pež 2, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 35 e pro, proti, zdržel se, přijato. 36 pro, Proti? Zdržel se přijato. 37 jde pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. Tež 3. Kdo je pro? Proti? Zdržel se přijato. NV6. Kdo je pro? Proti? Zdržel se přijato. 38. Kdo je pro? 30 proti, zdržel se, zamítnuto. NV7 pro, proti, zdrželi se, přijato. 39, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. NV10, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, e, zamítnuto. Takže 40, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 43, kdo je pro, proti, Zamítnuto 41 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. NV8, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 42, kdo? 42, promiňte, jsem se spletla, říká předsedkyně, takže 44, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 3, kdo je pro, proti, zdržel se, Přijato Envine 9 pro, proti, zdrželi se. Přijato n 11 pro, proti, zdrželi se. Přijato 45, kdo je pro, proti, zdrželi se. Přijato. Pak dvě stejné návrhy, 46, 47, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Přijato. Pardon. Dobře, dobře, pane Kramere, budeme to ověřovat. Zahajuji hlasování 46-47. Konec hlasování. Přijato. Kompromisní návrh 8. Kdo je pro, proti, se zdržel, přijato. A nyní jdeme k 67. Kdo je pro, proti, přijato. NV16 pro, proti, přijato. Přijato. 68 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 69 pro, proti, zdrželi se, přijato. Takže 70 odpadá, takže 71, kdo proti, přijato. 72 pro, proti, zdrželi se,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 Zamítnuto. NV19. Chcete to ověřit? 75. Zahajuji hlasování. Ověřujeme 75. Konec hlasování. Zamítnuto. NV19. Kde pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 79. Kde pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 82 pro, proti, zdrželi se, přijato. 81, kdo je pro, proti, zdrželi se, odmítnuto. Odmítnuto 81, 82, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. A nyní eh, konečné hlasování, takže já eh, zač- otvírám hlasování, konečné hlasování, prosím, hlasujte. Končíme hlasování. 48 proti 46. Gratulujeme paní Meissnerové za její zprávu. Hlede. A nyní můžete rovnou vyjednávat, takže hlasujeme. Hlasujeme elektronicky. Konec hlasování. Plus 47 proti jednomu. Paní Majsnerová, výborně. Takže můžeme zahájit vyjednávání o vaší zprávě. Gratuluji. Můžeme říci, že to je výborné, je to velice důležitý námět. Takže dobře, budeme pokračovat. Eh, zase hlasovat. Ano, je tomu tak. A teď je to o té nové zprávě. Jenom eh, malou poznámku eh, k tomu postupu. Já jsem šedou zpravodaj pro EPP k této zprávě. Je to velice důležitá zpráva a už rok na tom pracujeme. A po tom kompromisu ke které jsme došli, jsme zjistili, že ty alternativní kompromisy byly předloženy a já myslím, že ostatní o tom měli vědět a že to ten zpravodaj měl uh, informovat. Já jsem chtěl vědět, jestli je to legální nebo nelegální, protože i když to není úplně nelegální, tak to nebylo tak úplně správné. Čili já si myslím, že to není dobrá metoda. Já myslím, že ty alternativní kompromisy jsou předložené přesto, že jsme se předtím už na kompromisní návodu dohodli. Čili ta, eh, zdá se mi, že ta předcházející kompromisy byly přijatelné pro všechny. A to, že ten eh, Shadow o tom nevěděl, že tady došlo ještě k alternativním kompromisům, tak to se mi nezdá úplně správně a chci, abyste to věděli. Eh, vzhledem k tomu, že jsme na tom pracovali víc než rok. Děkuji. Děkuji, pane Mizelie, za vaši poznámku. E, my jsme tu poznámku už slyšeli včera. E, náš kolega pan Kramer e, o tom hovořil, ta metoda opravdu není dobrá, já s vámi zcela souhlasím, nemůžeme o něčem, co už bylo vlastně uzavřeno, dodávat další kompromisní, kompromisní návrhy. Ti šedou to nevěděli, takže my z toho nebudeme brát v potaz, takže Eh, podle mě tyto alternativní kompromisy by eh, měly být nicméně hlasovány. Pane Liberecký, chcete se k tomu vyjádřit? Není pravda, že noví zpravodové nebyli informováni. Byli informováni, my jsme jim poslali informace a chci poukázat na to, že sekretariat a vůbec eh, administrativa zde jsou k tomu, aby nám poskytovali služby, ale ne k tomu, aby nám říkali, co máme dělat. Pojďme tedy hlasovat. Počkejte, počkejte, nebudeme teď vést polemiky, pane Bizilí, jestli dovolíte, abych tomu něco dodala. Pane Liberacký, jako předsedkyně eh, tohoto výboru já nepřijímám vaše návrhy, je mi líto. My jsme političti, politicky zodpovědní a musíme na sebe tu zodpovědnost vzít. Je velice snadné to svalit na sekretariát. Když člověk dělá volby politické na, pro alternativy, tak je třeba se za to postavit. Když vy říkáte, že jste pracoval s jinými zpravodaji a eh, s jinými spolu zpravodaji a ti ostatní nebyli informovaní, tak eh, proto oni zvedli tedy zbraň a pan Kramer Eh, to velice dobře včera popsal. Já už o tom teď nechci diskutovat, protože my tady nejsme proto, abychom se k tomu vraceli. V každém případě eh, tento způsob práce, tyto metody nejsou dobré. Pane Kramere, máte 30 vteřin, prosím. Mimo mikrofon. Chtěl bych pouze dodat, eh, se všemi těmi diskuzemi to bylo tak, že IMKO se mohl zapojit, byl u toho, ale nebyl informován o těch kompromisech, to tvrdí, ale uh, oni byli u toho a potom byli vyloučeni stejně jako všichni stínoví zpravodajové, co jsem za celých 14 let nezažil a něco takového by se nemělo někdy opakovat. Pane Mizilie, 30 vteřin. Já vám chci poděkovat, paní předsedkyně a panu Kramerovi, že jste ověřila pravdu. Já nelžu a nenechám, eh, já už jsem v politice velice dlouhá, já úplně za sebe přebírám zodpovědnost. Děkuji EPP, že mi věřili a že mi svěřili takovou tu důležité téma. Děkuji, páne Mizelie. A nyní jdeme hlasovat. Allez, nous sommes sur le compromis 1. Qui est pour? Eh, takže kompromis jedna, kdo je pro? Eh, pro, proti, zdrželi se schváleno. 154, kdo je pro? Proti, zdrželi se. Není to jasné, takže hlasujeme o 154 elektronicky. 154 Zahájeno hlasování. Uzavírám hlasování. Zamítnut. Kompromis 2a. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnut. A nyní kompromis 2b, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. A nyní přecházíme přímo k pozměňovacímu návrhu 190. Kdo je pro? 190 pozměňovací návrh, čekám na vaše hlasování. Jste připraveni? Kdo je pro? Proti? zdrželi se zamítnut. Pozměňovací návrh 13, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Není to jasné. Takže hlasujeme elektronicky o pozměňovacím návrhu 13. Uzavírám hlasování. Schváleno. 14, kdo je pro? Kdo je proti? 14 pro, proti, zdrželi se zamítnout. Kompromis 3. Ověřte, chcete ověřit 15? Dobře. Takže poslanecí návrh 15. Elektronicky zahajuji hlasování 15. Uzavírám hlasování. A máte pravdu, pozměňovací návrh 15 byl schválen. Kompromis 3. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schválen. Kompromis 3. Paní Grapiny, vy si přejete, abychom to ověřili. Dobře, takže zahajuji hlasování elektronicky. Uzavírám hlasování. Schváleno. 195, kdo je pro? Pozměňovací návrh 195 pro, proti, zdržel se, schválen. Pozměňovací návrh 17, kdo je pro? Proti, zdrželi se, schválen. Chcete to ověřit? Dobře, ověříme pozměňovací návrh 17 elektronicky. stěžovala jsem si, že dneska eh, je to nějaké těžkopádné. Někteří mě neslyšeli, takže je to schváleno. Třicet šest a sto devadesát sedm, kdo je pro? Proti, zdržel se schváleno. Sto šest, kdo je pro? Proti, Zdržel se? Schváleno. 205. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Eh, Imko 38. Eh, to už jsme udělali. 204 padá. 39. Eh, ne, 206. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnut. 207, kde je pro, proti, zamítnuto. Identické 208, 209, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 18, pro, proti, zdržel se, zamítnut. 210, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Eh, chcete ověřit? Dobře, ověříme. 210. Končím hlasování. A máte pravdu, bylo to zamítnuto. Dva identické, 19 a 211. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Poslanecí návrh 20. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 212. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 212. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Zamítnut. Eh, socialisté tam měli eh, ohlas navíc nebo o dva hlasy a pořád se jim to děje. U nich je to takový zlozvyk. Oni, oni prostě hlasují proti svým pozměňovacím návrhům, to je takový jejich zlozvyk. Já jsem velmi neutrální, já pouze konstatuji hlasování, nedopouštím se eh, žádného posuzování situace. Takže hlasujeme a to o 213, IMKO 40, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, schváleno. IMKO 41, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnut. Kompromis 4, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, schváleno. Kompromis 5. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Schváleno. 232. E, Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Dva identické, 233 a 45. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Kompromis 6. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Schváleno. A jdeme na kompromis 7a. Kompromis 7a, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Kompromis 8a. 8a. Je to strana 13. 8a, kdo je pro, proti, kdo se stržel? není to jasné, zahajuji hlasování. Kompromis 8a. A vy v tom také nemáte úplně jasno. Končím hlasování. Zamítnu to. 8b. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. E, Imko 60. Musíme obrátit několik stran. Imko 60. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Není to jasné, takže hlasujeme elektronicky o IMKO 60. Uzavírám hlasování a je to schváleno. IMKO 42, kdo je pro? Hlasujeme o IMKO 42. ano, tam byly eh, některé předtím schváleny, takže to padá. Takže ještě jednou. IMCO 60 byl schválen, ty dva další, které následují, byly schváleny, takže proto hlasujeme o IMCO 42. Uvidíme, jestli bude zamítnut nebo schválen, ale v každém případě hlasujeme o IMCO 42. Kdo je pro, proti, kdo se zdržel a byl zamítnut. A v tuto chvíli je to teprve zamítnuto. A my musíme pokračovat. Imko 7. Čtyřicet dva byl zamítnut. Pane Rike, nevnášejte do toho chaos. Imko sedm, kdo je pro? Kdo je proti? A Je to zamítnuto. Jimko 7. A nyní hlasujeme o Jimko 8. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? A je to zamítnuto. 340. Eh, Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel Zamítnut. 9a. Kdo je pro? Kompromis 9a. Kdo je pro? Proti? zdržel se zamítnout. 9, 9b, kdo je pro, proti, kdo se zdržel. Je to schváleno. Kompromis 10a, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Není to jasné. Takže hlasujeme o 10a, kompromis 10a. Kompromis 10a. Uzavírám hlasování. A je to schváleno. A tím se dostáváme ke kompromisu 11. A tady eh, jsou ještě dva pozměňovací návrhy předtím, takže budeme se soustředit. Eh, takže 425, kdo je pro, kdo je proti. 425. Eh, 424 to je součást kompromisu, takže kompromis byl odhlasován. Eh, hlasujeme o 425. vašem hlasovacím seznamu udělám jednu opravu, protože eh, tam, eh, tady vlastně máme dva hlasovací seznamy a něco tam není zaktualizováno. Takže v tom kompromisu, který jsme právě schválili, máme také pozměňovací návrh 424, což znamená, že my o tom teď hlasovat nebudeme a přímo přejdeme k pozměňovacímu návrhu 425. Souhlasíte s tím? Ano, takže proto jsem to trošku opravila a, a 425, vy, vy tam máte jiný seznam, kde 425 jste měli také jako součást kompromisu, ale ve skutečnosti je to samostatný pozměňovací návrh, to je pro, proti, zdržel se schváleno. 214, 214, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, schváleno. Kompromis 11, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, schváleno. A nyní jdeme přímo k pozměňovacímu návrhu 37. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, schváleno. A 459, kdo je pro, i když já se omlouvám, to padá. Takže kompromis 12. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, schváleno. Kompromis 13. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel? Schváleno. A nyní 499, eh, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnout. 600, kdo je pro, pardon, 500 pro, proti, zdržel se zamítnout. 501, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, schváleno. Poslední návrh 503, kdo je pro, kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. 502. Kdo je pro? Padá. Omlouvám se. Máme tři pozměňovací návrhy. Takže kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Za, schváleny. Následující pozměňovací návrh padá, takže kompromis 14a. Kdo je pro? Kdo je proti? kdo se stršel a byl zamítnut. Kompromis 15. A já mám tady na seznamu takový drobný nedostatek, chybu. Takže kompromis 14b, kdo je pro, kdo je proti, kdo se stržel, schváleno. Kdo, kdo tady chtěl, abychom to prověřili? Nevím, co mi tady dnes dopoledne neustále eh, se snažíte něco radit eh, ze strany asistentů. Pouze poslanci eh, mohou navrhovat prověření. Kde pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis 16. Kde pro, kde proti, kdo se zdržel, schváleno. Máme tady kompromis 17, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, je to schváleno. Dva identické pozměňovací návrhy. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, schváleno. 585, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel a je to schváleno. 586, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? A není to jasné. Hlasujeme o 586C elektronicky. Zamítnut. 587 pro, proti, kdo se zdržel, schváleno. Imko 102. Kdo je pro? Kdo je proti? Se zdržel? Schváleno. Imko 103. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Dva identické pozměňovací návrhy 588 104. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Eh, schváleno. Dva identické pozměňovací návrhy, které padají, potom to také padá a jsme na 592. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Až po 105, potom IMKO 106. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. 106 ověříme. Elektronicky. Končím hlasování. A bylo to schváleno. Padá, další také padá. A máme tady 597. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. 598. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. 599, eh, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, schváleno. Dva identické, 600 a 107, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, schváleno. 601, eh, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, schváleno. 602, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, není to jasné. Takže budeme hlasovat. Zahajuji hlasování, uzavírám hlasování a je to schváleno. Eh, dva identické pozměňovací návrhy 603 a 604. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Je to zamítnuto. Dva pozměňovací návrhy ověříme. Oba dva je ověříme. Končím hlasování. Byly zamítnuty. Šestset pět, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 606, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnut. 608, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnut. Dva identické, 607 a 108, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Není to jasné. Takže hlasujeme o těchto dvou pozměňovacích návrzích. Uzavírám hlasování. Bylo to zamítnuto. 609 a 109. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnut. 612. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnut. 610. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnut. Dva identické pozměňovací návrhy 611 a 110. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se stršel A je to zamítnuto. Několik identických poznacích návrhů 613, IMKO 111 a 614. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? A je to schváleno. 615 a 112 IMKO. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. O 617 se nehlasujeme a máme tady 616 a IMKO 113. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Dva identické následují 619 a 618. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Není to jasné. Takže hlasujeme o obou pozměňovacích návrzích. Uzavírám hlasování. A bylo to schváleno. Dva identické 620 a 114. Imko, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. 621 a Imko 115. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 622. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. 54 pro, proti, zdrželi se zamítnut. 53. 53 padá. 623. Můžeme hlasovat o 623. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Myslím, že je zamítnut, ale ověříme. Zahajuji hlasování o 623. Uzavírám hlasování. Zamítnuto. Dva identické, 100, 624 eh, a 116. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnut. 625. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnut. 626. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. 627. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnut. 628. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Padí Krapiny, hlasujeme tedy elektronicky o 628. 628. Uzavírám hlasování. A měli jste pravdu, protože to bylo zamítnuto. devět. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnut. 630. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. 55, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnout. Dva identické, 631 a 117, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. 118, 632, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Několik identických pozměňovacích návrhů 633 až 637. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Budeme tedy ověřovat jednotlivé pozměňovací návrhy 633 a 637. Končím hlasování. Důvěřujte mi. A bylo to zamítnuto. Já jsem říkala, že to bylo zamítnuto přece, nebo ne? Já si tolik věřím. Budeme pokračovat. 56. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? A je to schváleno. 57. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel zamítnout? 58. Kdo je pro? Imko Eh, Imko 1, kde pro, proti, zdržel se schváleno. 59, kde pro, kde proti, kdo se zdržel zamítnuto. 60, kde pro, kde proti, kdo se zdržel zamítnuto. Imko 2, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel schváleno. 60 napadá, 62. Kdo je pro, proti, stržel se, není to jasné, takže hlasujeme elektronicky o 62. Uzavírám hlasování. A je to schváleno. Kompromis 18. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? A schváleno. Eh, pozměňovací návrh 76. Pan Mizelie, kdo je pro, kdo je proti, se zdržel a zamítnuto. Uzavírám hlasování. Zamítnut. 77, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnut. Pozměňovací návrh 1, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnut. Pozměňovací návrh 2. Pane Kramer, chcete to ověřit? Ještě tu jedničku? Dobře, tak to společně ověříme. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Nebyl odmítnut těsně, ale odmítnut. Pozměňovací návrh 2. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se uh, zdržel? Zamítnut. 78. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Není to jasné, takže budeme hlasovat. 78. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. A je to schváleno. 78 byla schválena. A nyní 79 padá a jdeme na kompromis 19. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se stršel? Schváleno. 87. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se stržel? Není to jasné. 87 ověříme elektronicky. Zavírám hlasování. A bylo to schváleno. 88, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, schváleno. Imko 5, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel? Schváleno. 90. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnut. 91. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Inko 6. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Kompromis 20. Ověříme kompromis. Ověříme IMKO 6. Zahajuji hlasování. Eh, končím hlasování. A máte pravdu, omlouvám se, říká paní předsedkyně, je to zamítnuto. Kompromis 20. Co? Kafe nechcete opravdu? Ne, díky. <laughs> Kdo se zdržel? Schváleno. Kompromis 21. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Kompromis 21 byl schválen. Kompromis 22. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. 23. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. 122, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnut. 123, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnut. Imko 14, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, nevím, nejsem si jistá, takže Imko 14 elektronicky zahajuji hlasování. Zavírám hlasování. Je to schváleno. Imko 15, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Imko 16, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Není to jasné. Hlasujeme. Imko 16. Končím hlasování. Zamítnuto. A ty dvě stejné návrhy 2024 a INKO 17. Kdo je pro, proti, kdo se zdržel? Přijato. 125, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se? Přijato. Kompromisní návrh 24, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se? Přijato. A jdeme rovnou k sedmičce, kdo je pro, kdo je proti, kdo se držel, zamítnuto. Inko 19, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 25, e, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, přijato. 137, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 138 a 21 imko, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, přijato. 138 a imko 22, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 139 a imko 23, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, přijato. 130 9 nebudeme hlasovat. 140 a IMKO 24. Kdo je pro, kdo je proti? Zdržel se? Kdo se zdržel? Není to jasné, čili ověřujeme. Tak končím hlasování. Přijato. Dobře, tak konečné hlasování o zprávě práva cestujících. Hlasujeme. Konec hlasování. 47 proti 39. Výborně a zpráva je přijata. Výborně, zpravodaj Liberacký, výborně, gratuluji. Tak a budeme pokračovat. Bonjour. Bonjour. Ça va Allez, on est reparti. Takže dobře, budeme pokračovat, prosím. A A nyní jsme o směrnici, pro nová směrnice a CO2, emise CO2. Takže to je na základě té zprávy ze včerejška. Je sais votre joie d'avoir... Já vím, že jste rádi, že jste odsouhlasili tu směrnici o právech, o právech cestujících, ale musíme hlasovat dál, takže vás prosím, abyste se stišili. Prosím, stište se, pokud chcete diskutovat, tak na to máte chodbu. Takže musíme se soustředit a přejdeme k hlasování k mm, emisím CO2. Tak začneme. E, kompromisní návrh 1, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Kompromis 2, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. E, 82, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 83, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 85, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 85, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 86, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 87, ne pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 89, kde pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 88, kde pro, proti, zdržel se, to není jasné, budeme opět hlasovat. Čili 88, prosím, otevírám hlasování. Končím. EPP, vy máte zase jeden hlas navíc, někdo hlasuje, kdo nemá. Tak, nyní je to správně. Paní Vrkinen, vy, vy jste měla hlasovat o vaší zprávě, ne? Takže, konec hlasování 88. Zamítnuto. 90, je pro, proti, zdržel se, zamítnuto 91, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, není to jasné, hlasujeme, pro, nyní hlasujeme elektronicky, 91, končím, přijato. 92, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se. Není to také jasné, takže hlasujeme elektronicky. To bude to samé, ověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromisní návrh 3, kdo je pro? Proti? zdržel se? Zase to není jasné, takže ověřujeme. Otevírám hlasování. Kompromisní návrh 3. Končíme hlasování. Přijato. 96, kdo je pro, proti. Zamítnuto. 97 pro, proti. Zdrželo se zamítnuto. 98 a 97 chcete ověřit? Dobře, otevírám hlasování. Končíme. Máte pravdu? Přijato. 98, kdo je pro? Proti? Jsem zdržel? Zamítnuto. Chcete to opět ověřit? Dobře, zahajuji hlasování. Souhlasím s vámi, pane Teličko. Bude to zřejmě zamítnuto. Končíme? A ne. Já jsem vám věřila, pane Teličko. No, tak je, to je život, to je život. Jak se říká. Ne? Je to přijato. No vidíte, abych byla věřila, že to je zamítnuto. Ne, je to přijato. 98 přijato. Takže pokračujeme. 99, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se zamítnuto. 100 pro, proti, zdrželi se. Myslím, že to je přijato. No a já jsem věděla, že to někdo řekne, takže budeme ověřovat, ale myslím si, že to je přijaté, pane Teličko, uvidíme. Dobře, hlasujeme. Dobře, viděl jste? Ano, je to přijato. Bylo to jasné. Tak, 101, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 102, ten odpadá. Kompromisní čtyřka, kde je pro? kde je proti? Myslím, že to je eh, zamítnuto, ale ověříme. Končíme hlasování. Přijato. Ano, je to těsné, ale je to přijato. A nyní jdeme rovnou ke kompromisnímu návrhu 5. Kdo je pro, kdo je proti? Kdo se zdržel? A tady to je také těsně, takže hlasujeme elektronicky. Kompromisní návrh 5. Končím hlasování. Přijato. Takže jdeme rovnou k kompromisnímu návrhu číslo 6. Kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. A nyní 114, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 117, kdo je pro, proti, Zdržel se zamítnuto 118. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto 119. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se zamítnuto 120. Kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto 121. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto 123. Kdo je pro? Proti? zdržel se, zamítnuto. 122, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 124, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, zamítnuto. 127, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 126 pro, proti, zamítnuto. To jsou dvě stejné, 127, 28, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, budem to ověřovat, protože to není jasné. Takže zahajuji hlasování, končím hlasování. Přijato 129, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, zamítnuto 130, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto 131, pro, proti, zdržel se, zamítnuto Dvě stejné pozměňovací návrhy, 132, 133, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 134 pro, proti, zdržel se, zamítnuto 135. A ne, dobře, 134 budeme hlasovat elektronicky. Končím hlasování. Zamítnuto za život. Promiňte. Já jsem říkala, no tak to chodí, pane Tričko, ale on říkal, tak to nechodí, tak chodíte vy, to není život, to je váš život. Tak proto já jsem se smála. No tak aspoň se tu trochu pobavíme v tomto výboru. Tak, půjdeme dál. 135. Eh, Kdo je pro? Kdo je proti? Se zdržel? Zamítnuto. 137 pro? Proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 136. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželo se zamítnuto. 138 pro? proti, zdrželi se, zamítnuto. 139 pro, proti, zamítnuto. 140 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 141. Pane Kramere, chcete to eh, ověřit znova? Ano. Takže budeme ověřovat 140, 140, hlasujeme elektronicky. Konec hlasování. A pane Kamery, je to zamítnuto. 141, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, zamítnuto. 142, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromisní návrh 7, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, přijato. 147, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 148 pro, proti, zdrželi se, přijato. 149 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 150, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromisní návrh 8, kdo je pro, proti, je to přijato. 154, kdo je pro, proti, zamítnuto. Chcete to ověřit? Dobře, 154 hlasujeme elektronicky. Zahajuji hlasování. Sto padesát čtyři, končím hlasování, zamítnuto. 155 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 156 pro, proti, drží, Zamítnuto 157, kde pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 158 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 159 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. 160, kde pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 161 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. 162. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Potom si stejná, eh, stejné návody 8-9. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Přijato. Ověříme. Dobře, ověřujeme 8 a 9. Hlasujeme elektronicky. Končíme hlasování. Zamítnuto. Dobře, eh, přijmu pozměňovací návrh 10, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržuje, zamítnuto 8, 11, kdo je pro, proti, zdržuje se, zamítnuto 12, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 1, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato 13, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 14, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 15, kdo je pro, proti, zdrželi se, zdrželi. Zamítnuto 16. Přijato 2 pro, proti, zdrželi se. Přijato 18, kdo je pro. A promiňte, ten 18 ne. Aha, ne, tady ta 18, o tom se nebude hlasovat, takže rovnou 17. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. A A nyní 17, budeme hlasovat elektronicky 17. A uzavírám, máte pravdu, není to. O. To přijato. Ano, tak to chodí, to je život. Tak, je dobře. 19. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 3. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 20. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. <clears throat> Návrh 21. Kdo je pro? Proti? Zdržel se přijato 22, kde pro, proti. Zdržel se přijato. E, kompromisní návrh 9, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. A jdeme teďka, přejdeme na e, pozměňovací návrh 29, kdo je pro, proti, přijato. Ověřujeme to elektronicky, čili 29. Končím hlasování. Zamítnuto. Je to trošku jasnější, než to, co já jsem předtím viděla. Takže 28, kdo je pro, kdo je proti. Je to přijato 4, kdo je pro, proti, zdrželi se. Přijato kompromisní návrh 10, kdo je pro, proti, zdrželi se. Přijato. A jdeme rovnou ke 35, pozměňovací návrh, kdo je pro, kdo je proti kdo se zdržel? Přijato. Pozměňovací návrh 36, kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pozměňovat... A ne, 36, dobře, budeme ověřovat elektronicky. Otevírám hlasování. Končíme. Článek pozměňovací návrh 36. Aha, Bohužel zamítnuto. Tak. Pane Vivo, přestaňte obtěžovat své kolegy. Pozměňovací návrh 37, kde je pro, proti, kdo se zdržel, přijato. Při návrh 5, pro, proti, zdrželi se, přijato. 38, pro, proti, zdrželi se, Zamítnuto 39, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 40, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. 42, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 41, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 43, kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Přijato. 44, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 45. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 46. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 47. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 49. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 49, kdo je pro, proti, zamítnuto. 50, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 52, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 50, 52, to jsme teď hlasovali, ale... Hlasujeme znova o 52 elektronicky. Zamítnuto. Ano, já vím, já vím, bohužel tak to je. 51. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 53. Pro? Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se zamítnuto. 54. Kdo je pro?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 Kdo proti? Zdržel se? Tady mám pochyby, takže elektronické hlasování. Zahajujeme hlasování. Končím hlasování. A je to odmítnuto. Pozměňovací návrh 61. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Myslím, že to bude těsně, takže 61 hlasujeme elektronicky. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Přijato. Přijato, přijato jedním hlasem. By bylo třeba to ověřit. A teď kompromisní návrh 11. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Přijato. Amendement 65, qui est pour? Qui est contre? 65, kdo je pro, kdo je proti? Eh, zamítnuto. Kompromisní návrh 12, kdo je pro, kdo je se zdržel, kdo je proti, přijato. 67, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 60, 71, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. A Budeme hlasovat konečné, koneč, v konečné podobě, tedy zahajujeme toto konečné hlasování. A končíme. 37 eh, proti 8. 37 proti 8, čili výborně paní Merkinová vaše, vaše zpráva je přijata. Labour Authority. Allez, nous continuons les votes. Budeme, budeme pokračovat v hlasování. A nyní tady máme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 2 proti, kdo se stržel, schváleno. Pozměňovací návrh 30, kdo je pro, kdo je proti, kdo se stržel, schváleno. Kompromis 7, kdo je pro, kdo je proti, kdo se stržel, schváleno. Kompromis 7 schválen, kompromis 8, kdo je pro, omlouvám se, Eh, kompromis 30, pozměňovací návrh 35, říká paní předsedkyně. Třicet čtyři. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Ověřit, prosím. Já jsem ještě ani neřekla, jestli to bylo schváleno, nebo jestli to bylo odmítnuto. Tak proč to chcete kontrolovat? Co jste měl dnes k snídaní, pane Vandálen? asi broskve. My bychom měli ověřit třicítku, než se pustíme do uh, kompromisu. Kto, toho se týkalo to volání ze... Dobře, takže tady máme pozměňovací návrh 30 a o něm kontrolně hlasujeme. Takže schváleno velkou většinou. A teď pozměňovací návrh 34, protože pan Vandalen chce vědět, jestli to bylo odmítnuto. Takže hlasujeme 34. A hlasujeme elektronicky kartou. Uzavírám hlasování. A děkujeme panu Mizelierovi za to, že byl schválen tento pozměňovací návrh. Takže můžete tady, můžete tady poděkovat kolegyni. 35. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se stršel? Schváleno. Ověříme. Končím hlasování. Zamítnut. Kompromis 8. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. 42, 43 společně. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? zamítnutý. 44. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? A je to schváleno. A tady hlasujeme o celém textu. Máme závěrečné hlasování. Elektronicky zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. 35 pro, 4 proti, 8 se zdrželo. Blahopřejeme panu Riketovi, protože to bylo s velkou většinou schváleno. Tak, nyní budeme pokračovat k hlasování zřízení Evropského orgánu pro pracovní záležitosti. 23. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Pan Vandalen to chce ověřit, ověříme. Pozměvací návrh 23 o Evropského orgánu pro pracovní záležitosti. Uzavírám hlasování. 34 hlasů proti. To se někdy stane. Takže nyní společně je tady příliš velký hluk. 24 a 280 až 286. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. Vy to chcete ověřit? Ne? Dobře, budeme tedy ověřovat. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. A bylo to schváleno. Pozměňovací návrh 90, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, ne, a není to jasné. Budeme tedy ověřovat. Pozměňovací návrh 90. Uzavírám hlasování. A bylo to zamítnuto. Kompromis 12. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se stršel? Schváleno. A teď Máme pozměňovací návrh 100 paní Deli. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Myslím, že to bylo zamítnuto. Dobře, pochopila jsem. S radostí. Pozměňovací návrh 101. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. A pozměňovací návrh pana Deliho. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Kdo... Je to zamítnuto. Chcete, abychom to ověřili? Dobře, takže 102 ověříme elektronicky. Uzavírám eh, hlasování a bylo to schváleno. 103, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel? Není to jasné. Takže to ověříme. Pane Teličko, ověříme to ano. 103. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. A bylo to schváleno, pane Telička. Je to zvláštní? Je to divné? Dobře, budeme pokračovat. Kompromis 1. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. 109. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? A schváleno. 109. Hlasujeme o pozměňovací návrhu 109. Zahajuji hlasování elektronicky. Uzavírám hlasování a bylo to zamítnuto. Takže jste měli pravdu. 110, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel a bylo to zamítnuto. Kompromis 2, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, schváleno. 115, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, schváleno. 115 chcete ověřit? Dobře, odevírám hlasování. 115. Uzavírám hlasování. Zamítnuto. Kompromis 13. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. 122. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnut. 123. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 125. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? A není to jasné, takže hlasujeme o 125. Elektronicky. Uzavírám hlasování. Bylo to schváleno. 126. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se stršel? Zamítnut. Kompromis 2a. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se stršel? Zamítnut. Takže budeme to muset ověřit. Uzavírám hlasování a je to zamítnuto. A nyní budeme procházet jednotlivé pozměňovací návrhy 129. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. 130. To padá. 131. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel a bylo to Zamítnuto. Eh, jedenáct, kdo je pro? Proti, zdrželi se, schváleno. 132 padá. Kompromis 3. Eh, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. 140. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Myslím, že to bylo zamítnuto. Ověřím. Pozměňovací návrh 140. Uzavírám hlasování. A bylo to zamítnuto. Kompromis 14. Kdo je pro? Eh, kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. 147 a 148, strana 10. Hlasujeme o 147 a 148. Souhlasíte? To nepadá. kompromisu 14 nejsou pozměňovací návrhy 147 a 148. Musíme o nich hlasovat. Jsou to dva identické pozměňovací návrhy a já zahajuji hlasování k těmto návrhům. Kdo je pro? Kdo je proti? Hmm, vy tomu nerozumíte? Um, kompromis 14 který byl schválen, nezahrnuje pozměňovací návrh 147 a 148 v rámci kompromisu a z tohoto důvodu o těchto dvou identických pozměňovacích návrzích musíme hlasovat elekt- eh, zvlášť. Z tohoto důvodu budeme nyní hlasovat o těchto pozměňovacích návrzích. No, ještě jednou tedy, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, bylo to zamítnuto. Chcete to ověřit? Dobře. Budeme tedy ověřovat tyto dva pozměňovací návrhy. Uzavírám hlasování. A bylo to schváleno. Je to schváleno. A teď přecházíme k pozměňovacímu návrhu 150. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 151. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 152. Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnut. Chcete to ověřit, pane Deli? Dobře, ověříme tedy. Zahajuji elektronické hlasování. Uzavírám hlasování, bo to zamítnuto. Ale pak je tady další pozměňovací návrh Deli 153. Kdo je pro? Kdo je proti?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 Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Kompromis 15. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. E, 158. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Ověříme 158. Myslím, že byl zamítnut, ale možná se pletu. Uzavírám hlasování, bylo to zamítnuto. 159, kdo je pro, kdo je 159 pro, proti, zdržel se zamítnut. 160, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnut. 160 171, kdo je pro, mhm. proti. To 73, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnut. 174, kdo je pro? Mhm. Paní Schmidt, chcete ověřit? Který pozměňovací návrh chcete ověřit? 173. Dobře, souhlasím a zahajuji hlasování k pozměňovacímu návrhu 173. A uzavírám hlasování. A máte pravdu, paní Schmidt, bylo to schváleno. 173 bylo schváleno. 174, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. 175. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Není to jasné. Takže hlasujeme o 175C. Uzavírám hlasování. A bylo to schváleno. 177, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnout. 178, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnout. 179, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, byl zamítnut. Kompromis 6, kdo je pro, kdo je, kdo je proti, kdo se zdržel, byl schválen. 182, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnut. 185. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se strčil zamítnut? 186. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se strčil zamítnut? 187. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se strčil zamítnut? 188. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se strčil? Schváleno. Dva identické 189 a 190. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Není to jasné, takže budeme hlasovat o obou pozměňovacích návrzích. Já zahajuji hlasování. Kolik je? Bylo to schváleno. Dva následující padají a nyní tady máme 193, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnut. 194 a 195, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Není to jasné, takže hlasujeme o obou 194 a 195. Jsou identické. Uzavírám hlasování. A bylo to schváleno. Dva následující padají a máme tady 198. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Není to zřejmé, ale myslím, že to bylo schváleno. Ověříme. 198 ověříme. Zavírám hlasování. a bylo to zamítnuto. 14. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? To také není jasné, takže budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu číslo 14. Uzavírám hlasování. Pozměňovací návrh 14 a to bylo zamítnuto. Poznací návrh 15. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Dobře, takže 195 chcete ověřit. Zahájíme tedy hlasování. Uzavírám hlasování. Bylo to zamítnuto. 199, kdo je pro, kdo je proti, kdo se stršel. Není to jasné, takže ověříme. devadesát devět. devět. Ověřujeme. Je to velmi těsné. Zamítnuto. 200. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 202. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Zamítnuto. 200, promiňte. 202 ověřujeme elektronicky. Končíme hlasování. A je to zamítnuto takže dvě stejné, dvě stě... 16, kdo je pro, kdo je proti, kdo je proti, kdo se zdržel, jsou přijata, čili 15 a 16. 17, eh, pro, proti, kdo se zdržel, přijato. 203, kdo je pro? Paní Lukašecká, chcete ověřovat 17? Dobře, budeme znovu hlasovat o pozměňovacím návrhu 17 elektronicky a zahajuji hlasování. Kon, končíme. Přijato. A 203, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se. Zamítnuto. 204, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, Není to jasné. Elektronické hlasování, prosím, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto 205. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto 206. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Kompromisní 15a. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Není to jasné. Ověříme 15a, takže otevírám hlasování. Je to zřejmě těsné. Kompromisní návrh 15a. PPP e máte opět jednoho navíc, kdo hlasuje. Eh, teď je to dobré, takže končím hlasování. Přijato. A jdeme rovnou na eh, kom, ne, kompromisní 16 odpadá, tak jdeme rovnou na kompromisní návrh 17. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. A jdeme, přejdeme na přímo na 227. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Dvěs? Ne? Dobře, 227. Hlasujeme elektronicky. Končíme hlasování. Bylo to bylo to trochu nezřetelné, když jste hlasovali ručně, takže za, za to. 228, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 229, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 230, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 231, kdo je pro, kdo je proti? Zdržel se? Zamítnuto 232. Kdo je pro? Kdo je proti? Není to jasné? Budeme eh, hlasovat elektronicky. Končíme hlasování. 232. A to jsem udělala dobře, že jsem nechala elektronicky ověřit, je to zamítnuto. 233, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Zamítnuto. 234, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 236, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Chcete to ověřit? 237, dobře. Otevírám hlasování, zahajuji 237. Končíme hlasování a je to přijato o jeden hlas. 238, kdo je pro? Promiňte, 237, kdo je proti, kdo se zdržel? Budeme ověřovat 237. Kdo je pro, kdo je proti? Uzavírám. Je to eh, zamítnuto. Takže teď jdeme přímo na 240. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Kompromisní návrh 7. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? E, přijato. 245. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Myslím, že to je zamítnuto, ale ověříme, takže 245 hlasujeme elektronicky. A e, končuji hlasování. Je to opět těsné a je to zamítnuto. 24, 246, eh, kdo je pro, kdo je proti. To je také eh, velmi těsné, čili radši ověříme elektronicky 246. Končíme hlasování. Přijato. 247, kdo je pro, kdo je proti, přijato. 248, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 249, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, odmítnuto. 251, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, není to jasné, takže hlasujeme elektronicky. 251. A končím hlasování. Přijato. 253, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. E, ověřujeme 253 elektronicky, hlasujeme. Končíme hlasování. Přijato. Máte pravdu. 255. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Není to jasné, ověřujeme 255. Končíme. Přijato. 254 odpadá, 256, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Myslím, že to je zamítnuto, ověřujeme, kdo je pro. Zahajujeme hlasování. A končíme přijato. 18, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Ověřujeme, dobře, ověřujeme elektronicky. Zahajujeme hlasování. Končíme. Přijato. 257. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 258. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Ověříme, není to jasné. 258 hlasujeme. Takže končíme hlasování. Přijato. Devatenáctka, to se nehlasuje. Dvacítka, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Není to jasné. Elektronicky hlasujeme, zahajuji hlasování. Končíme hlasování. Přijato. Ne, pardon, eh, zamítnuto, opravuje se paní předsedkyně. 259. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržuje, přijato. 260 a 261 dohromady. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. Ne? Dobře, budeme oba dva návrhy společně ověřovat elektronicky. Hlasujeme. Končíme hlasování. Přijato, měli jste pravdu, udělali jsme dobře, že jsme ověřili. A přímo přejdeme 272. Takže 272 a 273 jsou stejné pozměňovací návrhy. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Není to jasné, takže hlasujeme elektronicky. Otevírám hlasování. Končím hlasování. Od, zamítnuto. A 275, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto, ale radši to ověříme elektronicky, takže zahajuji hlasování. Končíme. Ano, je to zamítnuto. 274, kdo je pro, kdo proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto 277. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se zamítnuto. 279. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se zamítnuto. 280. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se zamítnuto. 284. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se Nevím. A radši budeme ověřovat. Eh, hlasujeme elektronicky 284. Končíme hlasování. Přijato. 285. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Taky bych to radši ověřila, čili hlasujeme 285. Otevírám, zahajuji hlasování. Končíme hlasování. Přijato. 288. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Dobře, tak budeme ověřovat. 287. Končíme. Zamítnuto. 288. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se zamítnuto 289. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 290, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto 291, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato 292, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, zamítnuto. Budeme, chcete ověřit? Dobře, ověřujeme elektronicky 292. Končíme hlasování. Zamítnuto. 293. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Ověřujeme. Elektronicky hlasujeme. Zahajuji. A nyní končím hlasování. Zamítnuto. 294. Ne, 295. Ne, 4. 294 opravuje se paní předsedkyně. Takže kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. Radši to zkontrolujeme dobře elektronicky. Zahajujeme hlasování 294. Končíme hlasování. Přijato. O jeden hlas. 295. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Taky to není jasné. Takže e, otevírám hlasování elektronické. Končíme. Přijato. 296, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 297, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 298, kdo je pro, kdo proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 299. Kdo je pro? Kdo je proti? Se zdržel? Zamítnuto. 300. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 300 je. Ne? Dobře, 300 ověřujeme elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Máte pravdu? Přijato. Ten další odpadá a tak jdeme až na 303. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Ověřujeme. Zahajuji hlasování. Končíme. Přijato. Má, měli jste pravdu. Další odpadají. A 28. Pozměňovací návrh. Kdo je pro, kdo je proti? Kdo se zdržel? Není to jasné, budeme to kontrolovat. Takže hlasujeme o návrhu 28. Končíme hlasování. Přijato. 27, kdo je pro?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 Zdržel se zamítnuto. Kdo je? Jedna. Kdo je pro? Proti? Zdržel se přijato. 33. Kdo je pro? A ne, nechcete? Chcete ten poměřovací návrh jedna našeho zpravodaje? Ověříme. Končíme, čili pozměňovací návrh číslo jedna je zamítnut. 33. Kdo pro? Kdo proti? A kdo se zdržel? Přijato. 36. Kdo je pro? Ne, promiňte. 36 odpadá, protože 33 bylo přijato, takže jdeme na 34. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. A jdeme na 38. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Chcete to ověřit? Dobře, ověřujeme. Pozměňovací návrh či, číslo 38. Zahajujeme hlasování. Končíme hlasování. Zamítnuto. Kompromisní návrh 8. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Ne? Dobře, ověříme a hlasujeme elektronicky. Končíme. Je odmítnuto, zamítnuto, takže máte Jste měli pravdu. A teď bude to teď jednodušší, když budeme, um, půjdeme na 8a. Kdo je pro? Kdo je proti? Ověřujeme. Zahajuji hlasování. Je to velmi těsné. Takže končíme hlasování. Přijato. A jdeme přímo na 49 přecházíme. Tak kdo je pro, kdo je proti, kdo je pro. Ještě jednou, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. A 50, přím pozměňovací návrh 50, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, Zamítnuto. Kompromisní na eh, vrch 9. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Není to jasné, musíme hlasovat elektronicky. Zahajuji hlasování. Končíme. A je to zamítnuto. Čili kompromisní návrh 9 je zamítnut, takže musíme jít jeden návrh po druhém. Takže dobře, jdeme 51. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnut. 53. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnut. 52. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Není to jasné? Paní Bilbao, máte pravdu, budeme to ověřovat. Zahajuji hlasování. Končíme. Je to zamítnuto. Pad 3. Pozměňovací návrh 3. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel? Není to jasné, opět hlasujeme. Pozměňovací návrh číslo 3. Zahajuji hlasování. Končíme. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 54. Kdo je pro, kdo je proti? Kdo se zdržel? Paní Lukaševská, podíváme se. Hlasujeme. Končíme. Výsledek. Přijato. 55, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Zamítnuto. 4, kdo je pro,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 E, ne, dobře, chcete ověřit? Ověřujeme elektronicky. Zahajuji hlasování 57. Končíme hlasování. Máte pravdu, přijato. Tak jdeme dál. 58, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se držel? Zamítnuto. 59, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se držel? Přijato. 60. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 61. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Ne? Dobře, ověříme to. Ověříme, jestli chcete. Tak dobře, eh, končíme elektronické hlasování. Paní Bilba, promiňte, ale tam zřejmě si pořádně nezvedali ty ruce, to je komplikované, takže kompromisní řešení, kompromisní návrh 10, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, přijato. 66, eh, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 65, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. Dobře, ověřujeme to, ověříme to, paní Lukašenská. Končíme hlasování. Je to přijaté, ano. Tak jdeme dál. 68, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Není to jasné, 68 hlasujeme elektronicky. Prosím, otevíráme, zahajujeme hlasování. Končíme. A o jeden hlas. Přijato 69. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 70. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 6, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, přijato. 71, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Eh, je to zamítnuté, ale radši ten 71 ověříme nebo hlasujeme elektronicky, zahajuji hlasování. Končím. Je to zamítnuto. 72, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. Ne, dobře, 72 budeme, budu, budeme hlasovat elektronicky, zahajujeme hlasování, končím. Paní Grapiny je ten návrh zamítnut. 73, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 74, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. Kompromisní návrh 11, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. A kdo řekl, že chce to ověřit? Pan Sotovský, vy to chcete ověřit? Ten kompromisní návrh 11? Dobře. Dobře, máte na to právo, čili to ověřujeme. Kompromisní návrh 11. Hlasujeme elektronicky. Končíme. Je to přijato. Takže teď 78, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Není to jasné, hlasujeme elektronicky. Končíme hlasování. 78 přijato. 79, ne, ano, to odpadá. Osmička odpadá. 80, paní Bilbao. Jedeme, kdo je pro, kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 81. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Zamítnuto. 82. Ne, chcete znova ověřit 81, dobře, ověřujeme, elektronicky otevírám hlasování. Končíme. Přijato. Hmm, prostě nezvedáte dobře ruce. 82. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 83. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 84. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Zamítnuto. 85. Ne. Paní Grapíny chce ověřit. Dobře, ověřujeme 84 elektronicky. Končíme. Přijato. Paní Grapíny, měla jste pravdu, je to přijato. 85, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Není to jasné, čili 85 hlasujeme elektronicky, prosím. Končíme s hlasováním. Přijato jedním hlasem. O jeden hlas. 86, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Není to jasné, hlasujeme elektronicky. Končíme hlasování. Zamítnuto. 87, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Nevím ne, prostě nezvedáte dobře ruce, takže radši elektronicky. 87. Zahajuji hlasování. A končíme. Přijato. 88. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Myslím, že to je Zamítnu to, ale radši elektronicky ověříme. Zahajuji hlasování. Končíme. Je to zamítnuto velice těsně. 89, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Chcete to ověřit? Dobře, 89 ověřujeme elektronicky. Končíme s hlasováním, je to přijato. A nyní přejdeme k závěrečnému hlasování. Potřebujete trochu času, abyste se připravili? Ne? Můžeme hlasovat? Tak dobře. Takže pozor, zahajuji na toto hlasování. Takže hlasujte. Končíme, zavírám hlasování. A zpráva je přijata 25 proti 17. Takže počkejte. Pane zpravodaji, chcete k tomu něco říct, pan Tenžen? Máte slovo. Chtěl jsem jenom říci, že při závěrečném eh, hlasování bylo mé jméno vypuštěno z toho seznamu. Takže prosím, eh, kvůli respektu k našemu kolegovi bychom si měli ho vyslechnout. Chtěl jsem pouze připomenout, že prosím o to, aby mé jméno bylo vyňato z toho seznamu při závěrečném hlasování. A také i vůbec, pokud jde o celou tu zprávu. Takže pane Danžan, vy chcete stáhnout své jméno z této zprávy a my tak učiníme. Ano, uděláme to tak neodpovídá to mým představám. Dobře? Děkuji, eh, pane Dejene. A budeme pokračovat. Je suis désolée, il reste encore des votes et on a pris beaucoup. Eh, máme velké spoždění, je mi líto, máme tady ještě hlasování, takže bychom měli pokračovat. Na programu je nyní něco v souvislosti s paní Revedalom a to k bodu o a, eh, EFE. EFRR a vy si přejete, aby tento bod byl zařazen na nějakou pozdější chvíli a já vám za to děkuji. A nyní budeme pokračovat o, zave- o zprávě o zavedení kosmického programu Unie a zřízení agentury Evropské unie pro kosmický program. Spravodajem je pan Salini. Budeme hlasovat. Kompromis jedna. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. prosím um, poradce, aby dělali méně hluku. Tři, kdo je pro? Prosím poradce, aby se stišili. My tady hlasujeme. Pokud si chcete promluvit, tak běžte za dveře. si návrh 3. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Je to schváleno. Kompromis 2. Kdo je pro?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 Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 154. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 155. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 156. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 157. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. 158. 23. Kdo je pro? kdo je proti, kdo se zdržel, schváleno. Kompromis 5, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, schváleno. A přímo přecházíme k pozměňovacímu 181, paní Grafiny, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, schvál... zamítnut. 182, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. Kompromis 6, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, schváleno. 187, eh, kde je pro, kde je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 188, eh, kde je pro, kde je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 189, kde je pro, kde je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 190, kde je pro, kde je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 191, eh, kde je pro, kde je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 192, kde pro, proti, zdržel se zamítnut, 193 pro, proti, zdržel se schváleno, 194, kde pro, kde proti, kde se zdržel zamítnuto, 195, kde pro, kde proti, kde se zdržel zamítnuto, 196, kde pro, kde proti, kde se zdržel zamítnuto, 197, kde pro, kde proti, kde se zdržel Není to jasné, takže hlasujeme o 197. Zahajuji hlasování. 197. Uzavírám hlasování a 197 schváleno. 198, kdo je pro? Kdo je proti? Zastržel, zamítnuto. 199, kdo je pro? Kdo je proti? se zdržel, zamítnuto. 200, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 201, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, schváleno. 202, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, schváleno. 28, kdo je pro, kdo se zdržel, kdo schváleno. 203, pro, proti, zdržel se, zamítnut. Kompromis 7, kdo je pro, kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. 214, eh, eh, kdo je pro, proti? Ověříme 214 a zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Je to zamítnuto. 214 zamítnuto. Kompromis 8. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. 248. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnut. 249 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. Kompromis 9 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 251 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 266 pro, proti, zdržel se, zamítnut. Kompromis 10 pro, proti, zdržel se, schváleno. 11 pro, proti, zdržel se, schváleno. 273 pro, proti, zdržel se, schválen. Kompromis 12 pro, proti, Zdržel se? Schváleno. 281 pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis 13, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis 14 pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis 15, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 294 eh, pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 295, kdo je pro? Proti, zdržel se, schváleno. Kompromis 16, kdo je pro? Proti, zdrželi se, schváleno. 300, pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 301, kdo je pro? Proti, zdrželi se, schváleno. 302, kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnut. 303, kdo je pro? proti, zdrželi se, zamítnut. 304 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 305, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnut. 53, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, schváleno. 54 pro, proti, zdrželi se, schválen. Kompromis 17, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 307, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, schválen. Kompromis 18, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, schváleno. 19, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, schváleno. Poslanec návrh 60, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 311, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnut. Kompromis 20, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, schválen. 314 pro, Proti? Drželi se? Nevíme, není to jasné. Ověříme. Uzavírám hlasování. Schváleno. 306, 315 eh, pro, proti, zdrželi se, zamítnut 316, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 317, kdo je pro, kdo je proti? Kdo se strčel? Zamítnut. 318. Kdo je pro? Třista osmnáct, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se stršel, Zamítnut. 61, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. 319, kdo je pro? kdo je proti, kdo se zdržel zamítnout 320, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel zamítnout 320 pro, proti, zamítnuto 321, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel zamítnout 323, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel zamítnout 324 pro, proti, zdržel se zamítnout 325, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnu. 326, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnu. 327, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, schváleno. 328, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, schváleno. Kompromis 21, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, schváleno. 331, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel zamítnout, 332, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel zamítnout, 333, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel schválen. 64, pro, proti, zdrželi se, schválen. 65, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel zamítnout. 66, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel zamítnout. 67, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnout. Kompromis 22, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, schváleno. 72, eh, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 73, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnout. 74, pro, proti, zdržel se, zamítnout. Kompromis 23, pro, proti, zdržel se, schváleno. 77 pro, proti, zdržel se zamítnut. 80 pro, proti, zdržel se zamítnut. 78, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, schválen. 79, kdo je pro, padá, 79 padá, protože 80, no, pardon, 78 bylo schváleno. 81 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 82 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Ověřeno, ověříme. 82. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. A máte pravdu, velkou většinou zamítnuto. Velkou většinou, ano. 83, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. 84 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 85, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnut. 86, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, schváleno. 87, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel? Zamítnut. 88, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnut. 89, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnut. 24, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. 95, eh, kdo je pro? Já se omlouvám, říká paní předsedkyně. Kompromis 25, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. 95 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 96 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 97, kde pro, kde proti, kde se zdržel, schváleno. 98, kde pro, kde proti, kde se zdržel, zamítnut. 99, kde pro, kde proti, kde se zdržel, schváleno. 100, kde pro, ne proti, kdo se zdržel, schváleno. 101 pro. 2 proti? Kdo se zdržel? Schváleno. 102, kdo je pro? Kdo proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Pozměl si návrh 1, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 2, kdo je pro? Proti? zdržel se, schváleno. 103 pro, proti, zdržel se, schváleno. 104 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 105 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 26, kdo je pro, kdo je proti, se zdržel, schváleno. 108, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, schváleno. 109, kdo je pro, kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 110 pro. Proti? Zdrželi se zamítnout. 111. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. 112. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 113 pro. Proti? Zdržel se schváleno. 114. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Není to jasné. 114. Hlasujeme o 114. Je to konce. Končím hlasování zamítnut. 115. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnut. 116. Kdo je pro? Kdo je proti? zdrželi se, schváleno. 117 pro. To padá, omlouvám se, 118, kdo je pro? Proti, zdržel se, schváleno. 119 pro, proti, zdržel se. Není to jednoznačné, budeme tedy elektronicky hlasovat o 119. Uzavírám hlasování. Zamítnut. 120 pro, proti, zdržel se, schválen. 121. 120 takže přestaneme zdržovat. 120 schválen. Chcete to ověřit nebo nechcete? Nechcete. Dobře, takže 121 pro, proti. Zdržel se, schváleno. 122, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnut. A teď je speedvote 123, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Druhá část pro, proti, zdržel se, schváleno. 124. Kde pro, proti, zdržel se, schváleno. 125 pro, proti, zdržel se, schváleno. 126, kdo je pro, je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. Závěrečné hlasování o zprávě pana Salínyho. Zahajuji hlasování. Takže jsme to do jisté míry dohnali. Uzavírám hlasování. Plus 35, tři byli proti, jeden se zdržel, takže pane Saliny, blahopřejeme vám ke schválení vaší zprávy. Allez, c'est le dernier vote de la soirée. Takže poslední, <laughs> poslední hlasování dnešního dne. A je to zpráva pana Pavla Teličky. Je to iniciativní mm, zpráva o vojenské mobilitě. Jste připraveni, takže jdeme. Kompromisní návrh jedna, kdo je pro, kdo je proti? Přijato. Desítka, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel? Není to jasné? Nezvedáte dobře ruce? Takže znova. Pozměňovací návrh 10. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se držel, přijato.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 schváleno. 23, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, schváleno. 32, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato, schváleno. A čili 32 ověřujeme elektronicky. E, zahajuji hlasování, otevírám. A končíme, zavírám hlasování, je to přijato, je to schváleno. 35, e, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. Ne? 35. 35 je zamítnut. 36, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel? Zamítnuto. Kdo je 37? Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 39. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 38. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 40. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Kompromisní návrh 5. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Ano, pane Marinesku. Neslyšíme bez mikrofonu. Můžete ověřit 53-54? Pane Marinesku, vaše pozměňovací návrhy 4, 53 a 54 jsou v kompromisu 4 a ten kompromisní návrh 4 eh, byl přijat, takže to tam je zahrnuté. Kompromisní návrh 5 byl přijat 45. Kdo je pro? Kdo je proti? A kdo se držel je zamítnut. Kompromisní návrh 6. Kdo je pro? Kdo je pořád je přijato. 52. Kdo byl pro? Proti? Kdo se zdržel? Přijato. 56. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Eh, přijato. 57. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Eh, zamítnut. 50. Eh, pozměňovací návrh 1. Chcete Paní Grapiny, chcete ověřit 57? Dobře, hlasujeme elektronicky. Otevírám hlasování, zavírám, uzavírám. Je přijat tento návrh, ano. E, pozměňovací návrh 1, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnut. Pozměňovací návrh 2, kdo je pro, co se stalo s... Fini, nous avons vérifié votre amendement 57. Il În a caz bien... ca mea s-a tradus 56. Il, est, deci... il a bien été adopté. Ne, 57. A to bylo eh, přeci přijato toto. Tento návrh byl přijat, paní Grapíny, 57. Čili teďka pozměňovací návrh dvě, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnu. A pozměňovací návrh 3, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, je zamítnuto. Takže teď je závěrečné hlasování. Zpráva pana Tričky, otevírám tedy hlasování. Je to naše poslední hlasování tohoto dne. Takže hlasujeme, to je výborné. A končím, uzavírám hlasování 28 proti 7, takže Výborně, pane Teličko, vaše zpráva je přijata, je schválena. Hmm. Après la séance des votes qui a, qui a été un petit peu... Po uh, této bolestném hlasování si uděláme eh, pětiminutovou pauzu, jenom proto, abyste si mohli dát eh, kafe a za pět minut se tu sejdeme. Amen.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

Budeme pokračovat. Eh, takže rádi bychom pokračovali další zprávou. A tady jde o zprávu průřezová opatření na urychlení realizace transevropských dopravních sítí. Jak víte, tak jsou tady dvě, dvě překážky pro realizaci TNT v Evropě. Samozřejmě nejprve tady máme rozpočtovou překážku, tedy dostatek prostředků a úvěru a za druhé tady máme regulační překážku. Zdá se, že v tuto chvíli by měla být vytvořena infrastruktura a ve chvíli, kdy překonáte všechny regulační překážky, tak eh, proběhne 8 let a některé projekty jsou nakonec opuštěny kvůli této dlouhé lhůtě a kvůli veškerým eh, komplikacím a nepříjemnostem, které s tím souvisí. Máme tady tedy návrh komise zjednodušit a zkrátit eh, všechny regulační formulaty, které předcházejí zprovoznění infrastruktur v rámci Eh, transevropské dopravní sítě. Byly předloženy návrhy, které usilují o vytvoření jednotného orgánu, jednotného okénka, eh, kde je snaha zjednodušit eh, pro předkladatele projektů získání povolení a má být také zjednodušena možnost, jak tedy získat eh, všechny náležitosti. A za druhé, návrh komise usiluje o zkrácení na eh, všechny ty formality na tři ruky. samozřejmě aniž by byla dotčena možnost podávat to odvolení u soudu. Takže já tento návrh podporuji A doplnil bych, že předložím také návrh možnosti, aby tento orgán delegoval své pravomoce nebo svou schopnost zrealizovat jednotné okénko a udělovat povolení na eh, úroveň federálních států nebo až na regionální úroveň aby i tam mohly existovat tato jednotná okénka, která by byla operativnější a byla by bližší předkladatelům projektů. A chtěli bychom to zjednodušit také u předhraničních projektů, kde by to velmi zjednodušilo získávání povolení a zjednodušilo by to také dodržování pravidel vnitřního trhu. A dále by se mělo uznat, že projekty, které budou Eh, posuzovány těmito jednotnými orgány, budou považovány za prioritní, pokud jde o výběrové řízení. Takže v zásadě eh, jsou toto všechny mé návrhy, eh, které se snaží posílit návrh komise. Samozřejmě si uvědomuji, že některá témata v rámci subsidiarity e, asi budete spochybňovat. Já samozřejmě vím, že, nebo chtěl bych zdůraznit, že jde tady o tu operativnost a toto je považováno za velmi důležité e, pro e, uspění programu transevropské sítě. Takže to by v podstatě bylo vše, paní předsedkyně co bych k tomuto návrhu chtěl říct. Děkuji, pane Rike. A já, aniž bych to protahovala, dám slovo panu Kampovi. Máte slovo. Děkuji, paní předsedající. Rád bych poděkoval Dominiku Riketovi za návrh zprávy. Dnes dopoledne proběhlo důležité hlasování a tento návrh Evropské komise eh, trošku uniká pozornosti a eh, jakému si zviditelnění eh, minulý týden na úrovni eh, členských států se ukázalo, že 247 eh, eh, miliard, miliard euro nebylo využito z programu roku 2014 až 2020 a to právě souvisí s tou velmi pomalou procedurou. Každý den hovoříme o páteřních trasách sítě TNT a její vlastně komplexnosti a ta, tu je potřeba realizovat, je potřeba dosáhnout e, té skutečné realizace. Když se podíváme na ty byrokratické překážky, Eh, které stojí v cestě, eh, celá řada nezbytný, eh, tedy zbytečných úkonů, které zpomalují ty projekty, tak se domnívám, že je skutečně dobré vytvoření toho jednoho okénka, jednoho kontaktního místa na úrovni členských států. To bychom měli skutečně přijmout v tom, v tom projektu zjednodušení 5,1 miliardy úspor, které by vyplynuly, mm, tak jak bylo řečeno panem zpravodajem a, a, a mm, také komisí, to je velká úspora, nad tím bychom neměli nějak mm, ohrnovat e, e, nos. A to jednotné kontaktní e, místo pod těmi vnitrostátními národními orgány, které budou mít výkon na starosti. Zkrácená lhuta to je také e, velmi žádoucí a to tež platí o prioritě, které, e, prioritě projektům, které mají Um, evropský rozměr a záměr pro celé společenství, takže obecně ten návrh komise uh, podporujeme a podporujeme také tu zprávu či stanovisko pana Reketa. Máme určité uh, návrhy. Paní Ayala Sender, máte slovo? Ano, uh, děkuji Paní předsedkyně, i já bych chtěla po- poděkovat panu zpravodaji za prezentaci eh, eh, té eh, té zprávy a zejména za ty aspekty, které zdůraznil, to znamená um, Eh, zejména to, že CEF, tedy projekty propojující Evropu, že eh, ty by měly získat tu prioritu, zejména v souvislosti s vytvářením nových mechanismů ke zlepšení celých eh, těch projektů CEF. Mm, v rámci eh, projektů CEF s pomocí komise se nám podařilo eh, společně s komisí protlačit myšlenku, která by vedla k vytvoření mechanismu, který by efektivně Eh, řešil přes hraniční překážky, odstraňoval je. Chceme toto, tento mechanismus eh, mít co nejzávaznější, tak aby byl celoevropský eh, návrh, díky kterému bychom překonali nějaké bilaterální spory a překážky. Nemůžeme jít příliš nad rámec toho, co je ve, ve smlouvě, ale um, roz, rozhodně to nemůžeme um, jít proti smlouvě, ale budeme předkládat posměňovací návrhy k, ke konkrétním změním. Evropský semestr uh, umožní kontrolu některých uh, projektů, ke kterým se členské státy v Bruselu zavázaly. To je um, věc, která nám umožní vyvíjet tlak na členské uh, státy, protože Často některé Členské státy prezentují cel, hodně těch projektů, některé málo, a pak jsou tu členské státy, které se eh, snaží přímo bránit některým projektům, takže to je potřeba eh, zohlednit či řešit. Budeme tedy předkládat pozměňovací návrhy. Eh, děkuji paní Ayale Sender a pan, paní, pan Zlotovský. Děkuji, paní. Já bych tež rád se přidal k těm díkům vysloveným panu zpravodaji. Naše frakce je eh, eh, zcela Stojíme tedy zcela za tím, co je zájmem tohoto řešení, to znamená investice a vytváření realizace TNT. Potřebujeme ty klíčové páteřní sítě a e, zdá se, že jsou tomu kladeny e, překážky, které nejsou, jsou administrativní překážky, které e, nejsou jenom tedy finančního rázu nařízení, eh, které, nebo ta problematika, která se týká realizace přeshraniční, je eh, klíčová a koordinace mezi členskými státy často eh, chybí. To vede k prodlevám s přibudování těch koridorů. Proto také článek 8 a 7 a 8 toho návrhu komise jsou důležité články. Pokud jde o správní postupy a zvýšenou byrokracii eh, u projektů, které jsou v rámci jednoho členského státu, tady máme pochyby o tom, zda je to řešení tak stejně efektivní ve všech, by bylo by stejně efektivní ve všech členských států, státech, protože máme vnitrostátní postupy pro správní rozho, rozhodnutí v oblasti velkých infrastrukturálních projektů a to neznamená, znamená, že tyto postupy jsou nesmyslné, že tedy mm, nemají nějaký logický základ. Tyto projekty musí být zohledněny z hlediska životního prostředí a dalších ohledů a proto tady se domníváme, že by členské státy měly mít velkou svobodu pro, při provádění toho nařízení vnitrostátně, tak aby optimálně využili své vlastní postupy a minulé zkušenosti, které mají s existujícími uh, kroky. Chceme tedy uh, odstranit to, co uh, není není, ne, to, co není nezbytné, ale nechceme zároveň vytvářet chaotickou situaci, která by vedla eh, k dalším prodlevám. Eh, předložíme v tomto smyslu pozměňovací návrhy a těšíme se na zajímavou rozpravu. Pan Kramer. Ale mohu hovořit německy, je to tak. Dobře. Chtěl bych samozřejmě poděkovat Dominiku Riketovi za jeho vystoupení a jeho návrh. Jahrzehnten, aber wenn... Bitte? No? Okay. I thank very much Dominique Riquet. Äh, geht's doch jetzt? Zehn Minuten machen die nicht länger? Ja? Okay.